Dámy a pánové, dovolte, abychom začali se schůzi. Dobrý den a první bod na programu to je zpráva paní McCarthy o zpráv, je to zpráva o provádění směrnice o mediace v členských státech, dopad její a její využívání e, soudy. Začneme tedy s rozpravou a začíná paní zpravodajka. Paní McCarthy, máte slovo na čtyři minuty, prosím. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji. Já jsem si myslela, že mám 6 minut, ale dobře, stačí mi 4. Za prvé chci poděkovat kolegům z výboru a sekretariátu za podporu při práci na zprávě o mediaci, kdy jsme prověřovali 27 států, jak implementují směrnici od, z roku 2008 a příslušné pokyny. Vím, že někteří členové, když e, se připravovala tato směrnice, tak si mysleli, že není potřebná, ale po, ta, po té slyšení a naše konzultace nám ukázaly, že potřebujeme evropskou úpravu o mediaci. A já jsem dostala i žádost o pomoc eh, z, kdy, eh, z, ode mě z domova eh, ohledně mediace, která by se mohla využívat při přezenčních sporech o výživném, o majetku a když třeba někdo potřebuje zjistit, kde jsou finanční prostředky umístěné nelegálně v jiném členském státě. Takže hm, malé podniky a osoby to potřebují, protože, protože soudní procesy jsou velice nákladné a když jde o malou pohledávku, tak je to stojí na poplacích více, než by vyhráli. A tato zpráva ukázala, že mediace je dobrým nástrojem pro spotřebitele i podnikatele a náš signál má být, ano, je třeba dělat více, abychom prosazovali výhody mediace, tedy věcí více školení, vzdělávání o mediaci, potom eh, dobrovolné eh, etické kodexy je třeba přijímat a zkušenosti nám ukazují, že v Evropě Eh, je zde 70% úspěch při mediaci a 80% pokud ty účastníci řízení si zvolí mediaci eh, eh, dobrovolně. Ale čísla jsou jasná protože, protože když někdo jde k soudu, tak ho to stojí dalších 340 dní navíc. Jsou tam velké soudní průtahy, nemluvě o poplacích. Zkušenosti mého členského státu je, že spor eh, stojí 2000 euro a trvá to v průměru 353 dní, kdežto, eh, kdežto mm, eh, mediace 87 dní a stojí to pouze 9000 euro. A Eh, my ve Spojeném království jsme vyřešili eh, v minulém roce 100 15 eh, tisíc sporů a mediace je tedy flexi, flexibilním, efektivním způsobem, jak řešit spory a znamená to, že strany mají větší autonomii, větší zodpovědnost za svůj spor a eh, já myslím, že to je především prospěšné pro rodinné spory, které se týkají dětí, protože zde ty lhuty lze dramaticky zkrátit, mohou se dohodnout v krátké lhůtě, což i předchází stresům v rodinách. A další eh, velice přesvědčení přesvědčivý důkaz. Jsou jsou tedy ty spory o závěti třeba, když to může stát, jeden případ stál 10 milionů, 10 milionů liber, protože se týkal tří zemi, ale mediace, mediace to vyřešila za jeden den, ale než se dostali k mediaci, tak utratili 5 milionů za advokáty a tak dále, za vedení toho sporu v různých členských státech, kterých se to týkalo. A dnes bych tedy, tedy chtěla apelovat na komisi a členské státy, aby posilovali a implementovali lépe evropské právo, aby e, e, spotřebitele a podniky měli alternativu pro řešení sporů. A i třeba majetkové spory v Evropě, těch je velice mnoho. A já bych chtěla, abychom e, apelovali na komisi a členské státy, aby více používali mediaci třeba ve sporech, jako jsou teď ve Španělsku a na Kypru, které se tohoto týkají, abychom tedy tedy eh, skoncovali s těmi nákladnými, eh, protáhlými spory a zlepšili eh, přístup k justici. Závěrem mm, víceméně jsme spokojeni s implementací v členských státech, a i když pouze 17 států implementovalo v době, kdy jsme připravovali zprávu a mm, vím, že paní Redniková chystá řízení proti devěti členským státům. Některé členské státy ale šly za rámec evropských mm, předpisů a je třeba, bychom vycházeli ze zkušeností zkušeností lidí z praxe a e, uživatelů, tak abychom vytvořili e, e, dostupný a efektivní systém přístupu k justici pro všechny. Děkuji, paní McCarthy, říká paní předsedající. A nyní má slovo paní komisařka Vivian Reding. Máte slovo, prosím. President, thank you and I would like... Eh, děkuji, paní předsedkyně, a především chci poděkovat zpravodajce, protože prezentovala velice souhrný, úplný dokument, který je zprávou o eh, věci, která je skutečně eh, vynikající alternativou k soudnímu řešení sporu. Je to velice důležitý úhelný kámen v justici a tady ve zprostředkování máme vynikající alternativu Eh, pro řešení i přeshraničních sporů a to nás může, eh, nám může umožnit eh, smírné řešení. Spravodajka velice správně říká, šetří to čas i peníze a také to umožňuje zbavit se trauma v rodinách z toho, že by se šlo k soudu. Je zde e, politické posouzení o tom, jak některé členské státy implementovaly ustanovení směrnice o mediaci. Já souhlasím se spravodajkou, že e, musíme usilovat o e, přísné uplatnění ustanovení a myslím, že prostřednictvím této zprávy pravděpodobně více členských států eh, bude řešit eh, tuto věc eh, hladkým uplatněním. Souhlasím se s pravdajkou. Všechny členské státy nevytvořily opatření pro transpozici směrnice 9 členských států notifikovalo že je ještě zapotřebí další opatření, aby se naplnila provádění této směrnice a proto komise začala v červenci tohoto roku s mm, řízením pro porušení a poslala oficiální dopis těmto devíti zemím. E, jak víte, mají ještě dvě, dva měsíce na to, aby odpověděli. My budeme velice sledovat pozorně těchto devět případů a e, Sledujeme také, jak další země naplňují směrnici a budeme kontrolovat, zda je vše v souladu. V roce 2012 mám v úmyslu předložit sdělení o tom, jak je tato směrnice naplňována. Soustředím se na otázky směrnice z hlediska propagace eh, mediace. Naprosto souhlasím eh, s parlamentem. Nestačí mít směrnici. Nestačí mít příslušné předpisy, je třeba ještě informovat lidi, že taková možnost existuje. A já bych k tomu ráda e, ještě dodala, že nic by e, nemělo bránit členským státům e, uplatňovat tuto směrnici podobně, jako uplatňují v domácí legislativě vlastní vnitrostátní mediaci. A já velice děkuji paní McCarthy a jejím spolupracovníkům i všem eh, poslancům a poslankyním, protože návrh, který tady je na stole, opravdu velmi napomáhá rozšíření eh, mediace, která by tak mohla být mnohem šířeji uplatňována. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A Nyní budou následovat řečníci za frakce. Nejprve pan Rangel za EPP má dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko, paní zpravodajko. Nejprve chci samozřejmě poblahopřát zpravodajce k této velice užitečné zprávě, která nám umožní eh, učinit nové kroky ve směru k mediaci. Eh, poukazuje na řadu různých řešení, eh, která používají členské státy při provádění směrnice eh, Rady a parlamentu na téma mediace v občanských a obchodních věcech. My všichni víme, jaké výhody mediace přináší na jedné straně je to rychlé vyřešení sporů, uvolňuje ruce soudům a racionalizuje eh, systém spravedlnosti a poskytuje stranám příležitost smírněji, rychleji a levněji odstranit spory. První článek směrnice hovoří o schválení opatření na podporu využívání alternativního řešení sporů, zvláště mediace. Je potřeba zjednodušit přístup eh, k tomuto mimosoudnímu systému eh, řešení sporů, protože tak se zjednoduší a, zefektivnějí eh, fungování justice. Je to důležité pro eh, právní stát i pro eh, <clears throat> svobodu, bezpečnost a spravedlnost. Jelikož se nacházíme v krizi, je velice důležité, jak také zpravodajka praví, aby si i veřejnost uvědomila, jaké výhody tento systém přináší a proto chci vyzvat komisi a paní komisařku, aby přišla s legislativním návrhem na mimosoudní řešení sporu a to, co nejrychleji. Děkuji a nyní eh, za SD paní Geringer dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, mediace může být eh, efektivní, jak to připomíná Evropská komise, protože doposud uplatnění legislativy o mediaci nebylo ještě plně prováděno ve všech členských států, i když již koncem května tohoto roku vypršela lhůta pro transpozici. Alternativní řešení eh, sporů pro naše občany je velice eh, zajímavou variantou, protože je méně finančně náročné. Ukazuje se, že eh, to, kolik k času eh, je mezi 3, 34 až 400 dní a eh, náklady na soudní spory jsou přes 13 tisíc eur. A eh, zavedení tohoto systému v roce 2005 do našich legislativ tím, že se změnil občanský zákonník, to je zcela v duchu toho, co stanovuje právní předpis. Údaje z Polska ukazují, že eh, jen velice malý, malé procento eh, sporů se skutečně řeší eh, mediací, jen 20 až 40 řízení ročně, tak to probíhá prostřednictvím Eh, mediace, takže je zapotřebí osvěty mezi našimi občany a potřebujeme rozhodně reformu našeho systému. Mnozí lidé si neuvědomují, že mediace existuje a eh, proto není používána. To je ten hlavní důvod. Členské státy by tedy měly eh, propagovat alternativní řešení sporů, protože to je finančně zajímavé, odnímá to zátěž z našich soudů a také se tím získává i čas i pro naše občanů. Děkuji zpravodajce za vynikající práci. Děkuji. Eh, děkuji, paní Geringer. A nyní za ALDE paní Wallis. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní Reding, děkuji i vám za vaše slova. Za prvé eh, musím říci, že je velice dobré tady eh, že parlament připravuje zprávu o implementaci, o provádění, především teď v této fázi života směrnice. Úplně to zapadá vlastně do termínu účinnosti. A já bych chtěla poděkovat paní McCarthy za vykonanou práci, protože parlament ukázal, že eh, eh, se zajímá o to, co se děje v členských státech a umí eh, zdůraznit, co se udělalo dobře a co je třeba udělat. Já jsem patřila mezi ty skeptiky, které zmínila paní McCarthy. Já jsem byla dost nervózní, když poprvé přišli s návrhem směrnice, protože parlament studoval zelenou knihu a nejprve řekl, my nechceme tady legislativu, protože Toto by mohlo údajně ohrozit eh, diverzitu a ty, eh, eh, mohlo by to znamenat ohrožení i těch experimentálních mediací, které probíhají v členských státech. Ale prostřednictvím seminářů a i díky této zprávě vidíme, že to je daleko pravdě. Směrnice eh, funguje dobře a poskytuje rámec. Rámec, který umožňuje, eh, že ty experimenty mohou probíhat eh, a v členských státech mohou hm, přijímat různé metody. Není to žádná tedy svěrací kazajka, je to i právní jistota, kterou to zavádí. Samozřejmě jsou zde problémy s implementací, Někteří lidé z praxe poukazují na problém s důvěrností e, informací získaných při mediaci, ale měli bychom víc z faktu, že mediace nyní se považuje za metodu, která je daleko modernější e, a poskytuje lepší přístup ke spravedlnosti i pře, při přeshraničních sporech. Mediace, bych dokonce řekla, je modernější mm, mm, mm, než ty středověké způsoby řešení sporů a ta klasická justice teď vypadá velice zastarala eh, zkostnatěla, eh, když ji srovnáme s tímto moderním způsobem, který eh, dává větší i flexibilitu účastníkům. Děkuji paní Wallace a nyní se dostáváme k dalším přihlášeným řečníkům. Nejprve pan Baltazáre dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, milá paní komisařko, kolegové, kolegyně. Úspěch implementace směrnice z roku 2008 číslo 52 ukazuje, že mediace je platnou alternativou tradičnímu eh, eh, spornému řízení a umožňuje eh, mm, mm, mimosoudní řešení sporu a znamená to i odlehčení soudům. To i potvrzují různé iniciativy v některých členských státech, které dávají i finanční pobytky, které jsou zakotveny zákona a tím umožňují i vracení určitých poplatků. Já bych chtěl upozornit na některé aspekty, které podle mého soudu hlediště si zaslouží naši analýzu. Především je to otázka nákladů, poplatků a z toho, abych navázal na příklady těch členských států, eh, které to řeší, tak zde bych chtěla, chtěl podpořit ostatní, aby více, více využívali mediaci. Je třeba i proskoumat jiné možnosti a to včetně třeba osvětových kampaní, prostřednictvích kterých bychom měli eh, propagovat eh, alternativní řešení sporu a především by více měli to používat podnikatele. Abychom splnili tento cíl, tak především eh, musí spolupracovat i ty různé složky justičního systému. Musí pochopit, že mediace má přidanou hodnotu, že to je, že to je něco, co je pro ně prospěšné a ne, že to je nějaká konkurence komise. Vzhledem k budoucímu eh, sdělení komise o situaci směrnice a i eh, čekáme další legislativní eh, návrhy k alternativnímu řešení sporu, tak je třeba zdůraznit to, že tato metoda mediace je komplementární, doplňková k jiným způsobům řešení sporů, jako je například smluvní právo či hromadné žaloby. Mediace je nejlepší alternativou pro i eliminaci nebo řešení těch hromadných podání, hromadných žalob a řešení spor ze smluv, ze smluvních vztahů. Děkuji. Tora θα πάρει το λόγο η κυρία Κόνσο για δύο λεπτά παρακαλώ. Děkuji a nyní dvě minuty, paní. Örülök, hogy az Európai Parlament kiemelt figyelmet. Děkuji. Děkuji. Je velice dobře, že se Evropský parlament eh, zabývá smírným řešením sporů a mimosoudním řešením sporů a tím, jak se tato směrnice bude provádět. Přispívá eh, k demokracii, aby se eh, tato otázka řešila institucionálním rámcem, tak mohou vzniknout dobré schody, které také budou dodržovány, protože se podaří udržet kontakty případě konfliktu mezi stranami. Mediace je dobrou věcí, je prokázáno, že je účinná, zvlášť co se týče dětí, eh, kaus rodinného práva a mimo soudní řešení sporů také je možné zmínit, ale především ekonomický aspekt, eh, debaty, sporů mezi menšinami, to vše lze tímto způsobem řešit. I přesto se domníváme, že eh, evropští občané Eh, toho eh, nevědí dost o mediaci a tato diskuse zde jistě přispěje k tomu, aby mediace více vešla ve známost, aby se více uplatňovala. Je důležité, aby mediace byla přístupná těm, kteří se právě nacházejí v obtížné, tíživé situaci, nemají takový přístup k právu, také je důležité ulehčit eh, soudům, zkrátit dobu soudního řízení, zlevnit je. I to všechno jsou platné argumenty. A také se ukazuje, že existují veliké rozdíly mezi členskými státy ve způsobu provádění této směrnice. A další sjednocení eh, bude nezbytné v řadě směrů. Také je důležitá akreditace a vzdělávání Eh, i eh, na tu se musí členské státy soustředit a dosáhnout sjednocení. Děkuji. Nyní na minutu má slovo paní Tain, prosím. Děkuji. Děkuji. Zajištění eh, lepšího přístupu k právu patří k hlavním cílům Evropské unie. V moderní, globalizované a digitální ekonomice je důležitá důvěra občanů v justici. Tato směrnice v této souvislosti představuje milník. Každý soudce v EU má možnost v každé fázi řízení eh, vyzvat strany, eh, aby eh, se aby využili mediaci a mimosoudní řešení sporů. Tato směrnice Eh, to umožňuje. Mimo, mimo to dohody, které se týkají eh, promlčení, eh, by toto také usnadnili, zajistí lepší kvalitu a důvěru občanů v právo. Po uplynutí po uplynutí lhůty k provádění směrnice eh, hlásí řada států, že ještě nejsou eh, hotovy. Je potřeba konzultovat odborníky, aby bylo zajištěno eh, zlepšení. Děkuji. Děkuji. Děkuji a děkuji paní Tajn. Nyní na dvě minuty má slovo paní Angelili. Prosím. Děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat především zpravodajce ano, eh, eh, zde my máme i, eh, jsme v parlamentu vždycky podporovali mediaci především pro ty nadnárodní spory, pro rodinné spory o dětech a podobně. Takže hm, zde při mediaci ty účastníci mají větší možnost vzít do úvahy situaci té druhé strany a lépe vyřešit svůj spor a proto mohou i zachovat ten svůj vztah, který eh, mezi nimi existoval předtím. A to je velice důležité především pro rodinné spory, které se týkají dětí. Mediace vlastně tam, kde je možná, by se měla použít, abychom se vyhnuli vleklým soudním procesům, ale musí to vycházet z dohody mezi stranami. Já e, si přeji, aby tato praktika, tyto praxe se používaly i e, e, více pro rodinné spory v Evropě. V Evropě, jak říká paní komisařka Redingová, se zvyšuje počet smíšených manželství v Evropské unii 350 tisíc přeshraničních manželství každý rok a 150 tisíc eh, rozvodů a eh, dvě, vlastně 20 všech eh, rozvodů v Evropské unii je ze smíšených manželství a často potom děti jsou předmětem velkých sporů a mm, často tedy dochází k únosům bez souhlasu druhého rodiče nebo ten rodič často, který nemá dítě v péči, tak po, při návštěvě to dítě si již ponechá, nechce ho vrátit a to vede k velkému dramatickému nárůstu Eh, únosu eh, dětí ze strany rodičů a v řadě případů mediace umožnila a umožňuje těmto dětem, aby se dostali do kontaktu s oběmi rodiči a dochází k dohodám mezi těmi dvěmi rodiči a to díky mediaci a tím se vlastně

na zákonnou úpravu mediace v netrestních věcech tak v české republice musíme ještě nějakou dobu počkat. je třeba si klást otázku zda je nezbytně nutné evropskou regulací tlačit na státy aby přijímaly něco co v těchto státech funguje a co by z principu mělo mít spíše dobrovolný charakter. děkuji za pozornost. Vy jste hodně překročil čas, milý kolego, takže apeluji na ostatní řečníky, aby respektovali čas, protože nás čeká i hlasování dnes. A nyní máme žádost od tří kolegů, kteří požádali o slovo, mají e, právo na jednu minutu. První řečník, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Není pochyb o tom, že to, co řešila paní Reding, to, co řekla paní Redingová, to je správné, jde to správným směrem. To znamená, je třeba zahájit řízení proti těm dotčeným členským státům a e, z titulu porušení povinností, protože vnitřní evropský tedy trh má své předpisy, které jsou společné, třeba je plnit. Povinné, povinná mediace je důležitým cílem, ale zároveň je zde Mm, eh, uzná, eh, uznávána otázka nákladu na mediaci a samozřejmě nemůže to způsobit eh, chaos. A to je ale jiné téma, které je také velice relevantní a významné. A mediátoři samozřejmě musí mít vzdělání, musí být kompetentní, musí mít dovednosti, vzdělání a mm, tento mm, Mm, eh, eh, eh, a mediace znamená tedy i odbřemenění soudu, především civilních soudů, což je velice významné. A tento institut tedy by se měl stát významným nástrojem i pro řešení sporů, o, které se týkají dětí. To je to, co nás tady velice zajímá. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Paní Paska, jednu minutu. Děkuji, paní komisařko, paní předsedkyně. Eh, řešení sporů mediací podle směrnice Evropského společenství z roku 2008 eh, přináší první výsledky, protože pomáhá eh, řešení sporů, aniž by byly zatíženy soudy. Zejména v těch zemích, kde řešení sporů prostřednictvím meditace je podporováno různými podněty a stimuly, rozhodně ubývá zatížení soudu. To, že dohoda o uznávání sporů prostřednictvím mediace eh, ve většině zemí má stejnou váhu jako řešení u soudu a eh, finančně je toto řízení mnohem levnější, to dává velice dobré vyhlídky na další rozšíření postupu mediace. Do budoucna, kromě eh, propagace tohoto typu řešení bychom se měli zaměřit také na dobré eh, řešení eh, přístupu k profesi mediátora, přípravou, eh, kvalifikaci a akreditaci v rámci EU. Děkuji. Děkuji. Pan Browns, jedna minuta. Děkuji. Já si myslím, že to smírné řešení sporů by mělo být eh, k dispozici stranám v netrestních věcech ale nejsem proto, aby Evropská unie schválila legislativu i ve formě směrnice. Je na členských státech, aby se rozhodovali nebo aby eh, schvalovali své vlastní procesní hmotné právo. Eh, dal bych přednost arbitráži přes, eh, před mediací. Arbitrace, arbitráž vždycky musí vést k rozhodnutí, ale mediace ne. A v takovém případě jenom zvýší náklady i přesto v manželských eh, věcech a ve věcech péče o děti myslím, že je mediace vhodná, hlavně kvůli tomu, že v těchto kauzách eh, ta eh, dohodnutá řešení jsou žádoucí, protože mají větší pravděpodobnost dodržování. A teď jsme se dostali ke konci příspěvku, řečníků a nyní dostane slovo paní Reding jménem komise. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za velice objektivní a konstruktivní diskusi, která proběhla na tomto plenárním zasedání. Mediace, a já tady s vámi souhlasím, je dobrý příklad moderního aplikování justice. Tato směrnice není nějakou svěrací kazajkou pro členské státy. Naopak je to rámec, v rámci kterého mohou rozvíjet své systémy a je velice Ehm, důležitý tento postup pro celou řadu přeshraničních eh, případů, které se snažíme jeden po druhém řešit prostřednictvím evropských opatření mediace je také velice důležitá pro zúčastněné strany, protože je to situace výhodná pro obě strany, na rozdíl od zdlouhavých a nákladných soudních eh, řízení. Jak někteří řekli, zde je to zejména velmi důležité pro rodinné spory. A co potřebujeme? Širokou informační kampaň, aby bylo možné informovat občany o tom, že mediace existuje a je možná. A dále potřebujeme také vyškolit e, mediátory, aby byli úspěšní při provádění mediace. E, byly některé otázky, paní předsedkyně, které se týkaly alternativního e, řešení sporů. Já bych chtěla informovat eh, parlament, že eh, proběhla veřejná konzultace v roce 2011 o obchodních transakcích a odpovědi, eh, které jsme dostali, ukazují velice silnou podporu pro takové režimy ADR při řešení sporů v oblasti spotřebitelů a zejména pro řešení sporů v rámci ADR online. Do konce tohoto roku komise připraví legislativní návrh o ADR v B2C a e, v rámci digitální agendy v roce 2012 bude nařízení o e, ADR online. Já sama jsem žádala své složky, aby mm, zkoumali e, otázku ADR v rámci B2B. A tady se počítá v roce 2012 také s legislativou. A protože je také velký zájem o rodinné eh, spory v EP, Chci říci, že jakožto pokračování ministerské konference o mediaci v rodinných záležitostech, eh, což bylo v roce 2010 za belgického předsednictví, eh, probíhala také diskuse na zasedání rady a Eh, také se vytvořila pracovní skupina, která se zabývá eh, mediací v rodinných záležitostech. My to bereme velice vážně a snažíme se tuto věc dále eh, řešit. Zejména je mediace mnohem vhodnější než soudní řízení ve věcech, které se týkají dětí. Děkuji. Děkuji. Paní komisařko, a nyní ještě jednou dvě minuty paní zpravodajka. Děkuji za komentář. Co se týče pana Bronce, vy máte zřejmě, nemáte vůbec žádnou představu eh, o počtu eh, přeshraničních sporů. Eh, před, dáváte přednost proti evropské ideologii. Možná byste se měl uvést do styku s britskými mediátory, aby vám vysvětlili situaci. Takže paní Redingová, my se velmi těšíme na váš návrh, co se týče mimosoudního řešení sporu a sdělení komise o provádění této směrnice. Chci také zdůraznit to, co řekla paní Wallis, že musíme zachovat eh, různorodost a rozdíly mezi členskými státy. Proto bych eh, ráda, abyste Eh, toto sdělení eh, napsala po konzultacích eh, s uživateli a, a, a těmi, kdo provádějí tato ustanovení, protože myslím, že mediace skutečně poslouží lepšímu přístupu ke spravedlnosti. Děkuji paní zpravodajce za to, že byla tak stručná. Tím končím tuto rozpravu, vážení kolegové. Dnes eh, se bude o této zprávě hlasovat v půl druhé. A nyní